good day. Good day, dear colleagues. Dobrý den, vážení kolegové. Začneme. Jsme u bodu 5. Vítám vás na výboru Libe. My jsme před okamžikem skončili zasedání koordinátorů a teď pokračujeme v řádné schůzi. Jsme o práv a programu občanství, to bylo rozhodnuto v prosinci, potom proběhl trialog a příští vyjednávání v rámci trialogu bude 19. února. Teď pan, paní Gens Paní Genc, eh, zpravodajka, nám k tomu něco řekne. Jak víte, my jsme měli dvě eh, zasedání trialogu. Ještě eh, bude další, 19. února a potom v březnu. Je to velmi konstruktivní. Rozhodli jsme se e, změnit název, zavést tam slovo rovnost, protože to je pro nás velmi důležité. Potom došlo k přepsání některých článků Jedna eh, diskuze se týkala eh, toho, jestli se má použít formulace, které jsou obsaženy ve smlouvách nebo v listině základních práv. A teď hledáme kompromis, buď tam tedy dáme formulaci z listiny základních práv do úvodních ustanovení, anebo odkážeme na smlouvu, nebo to tam necháme v závorkách. Možná, že to bude zásadní věc, protože rada se přiklání spíše k té formulaci ze smlouvy, zatímco parlament, aspoň v těch pozměňacích návrzích, eh, se spíše odvalávají na eh, listinu. Takže na tom ještě dále pracujeme. Potom jsou tam některé změny u inovačních programů, tam se také eh, musí vyjasnit ta situace, aby nedošlo k směšování. Potom je tam zmínka o právech spotřebitelů. Kolem toho také byla, byla nějaká nedorozumění, protože ti, kteří mají eh, tyto, eh, tyto spotřebitelé na starosti, by to chtěli ponechat v komisi. Potom je potřeba to uvést do souladu s programem pro spravedlnost. Takže jsme prodiskutovali několik článků, ale ještě jsme nedohodli kompromisy. Další otázka, kterou společně musíme řešit, je, jsou akty přenesené pravomoci. To se objevuje u všech těchto eh, programů v eh, oblasti spravedlnosti a Měli bychom pravděpodobně si zpracovat nějaké jednotné stanovisko k této otázce, aby se vždycky u těch jednotlivých oblastí neobjevovaly různá stanoviska, protože by se to mohlo tím zkomplikovat. To je krátké zhrnutí z mé strany. Tak dovolte abych, respektive eh, chcete se někdo vyjádřit eh, k tomuto tématu, po té, co jsme slyšeli shrnutí od zpravodajky paní Genčové? Pokud ne, podíváme se na další bod číslo 10, což je nařízení eh, k, pře- k prekurzorům drog. Naším zpravo- naší zpravodajkou je paní Anna Het. Vyslechneme si její stručnou prezentaci. Stručnou prezentaci respektive od komise pana Berenda z DG Enterprise – a poté se vyslechneme zpravodajku a stěnové zpravodaje. Takže pane Berende, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Skutečně návrh, který je v rukách vašeho výboru, se týká změny stávajícího nařízení o prekurzorech drog. Prekurzory jsou látky, chemické látky, které někdy mají celou řadu legitimních využití v průmyslu, ale mohou být také zneužívány pro výrobu nedovolených drog. Způsob jejich regulace je takový, že eh, obchod s nimi je monitorován podle citlivosti látky, monitorován přísně či méně přísně. V roce 2009 jsme provedli hodnocení fungování stávajícího nařízení. V té souvislosti, že eh, se objevila výrazně se výrazně velký počet pokusů odklonit acetanhydrid z legálního obchodu. Acetanhydrid se využívá k výrobě heroinu a to také vyvolalo kritiku eh, v Mezinárodní radě pro kontrolu eh, omamných látek, která v podstatě vykonává dohled nad eh, umluvou OSN o nedovolených drogách a prekurzech drog. Když jsme tady prováděli toto hodnocení v roce 2009, zjistili jsme, že celkově Toto nařízení a kontrolní režim fungují dosti dobře, nicméně zjistili jsme určité slabiny, několik slabin, zejména pokud jde právě o tuto zmiňovanou látku acetanhydrid. Předložili jsme svoji zprávu Radě a parlamentu. Rada přijala závěry, kde vyzývala komisi, aby předložila změnu nařízení, tak aby se řešily zjištěné slabiny. Parlament Eh, nepřijal svoji zprávu eh, ke zprávě komise v té době. Provedli jsme tedy hloubkové hodnocení dopadu pro různé možnosti, různé scénáře, jak nařízení měnit, s tím, že jsme konzultovali všechny dočené eh, podniky a průmyslová odvětví, také jsme konkrétně konzultovali malé a středně velké podniky. Možné scénáře představovaly buď nulovou změnu, Eh, až tedy postupně stále přísnější změny nařízení a z této analýzy tedy na základě této analýzy jsme identifikovali jednu nejlepší variantu, která by znamenala povinnost koncových uživatelů acetanhydridu být registrováni. V současné době, v současném nařízení pouze podnik, který uvádí acetanhydrid na trh nebo jej prodává, musí být registrován, ale ne eh, podniky, které jej poté eh, využívají při výrobě jiných látek. Takže to je, myslím, hlavní navrhovaná změna v tomto nařízení, respektive v této změně nařízení, ke které se nyní máte vyslovit. Kromě tohoto zavedení požadavku na registraci koncových uživatelů, rovněž navrhujeme zavedení databáze, evropské databáze, která bude primárně plnit funkci usnadňování reportingu, který je již povinností podle stavicího nařízení. Jde o reporting od členských států, o případech zabavení či pozastavení dodávek, eh, kdy šlo o pokusy, ať už úspěšné či neúspěšné, odklonit tuto látku pro jiná užití. Kromě toho, tato databáze také později bude obsahovat seznam všech licencí a registrovaných eh, provozovatelů a koncových uživatelů, což opět eh, pomůže poté monitorovacím orgánům v členských státech ověřovat, zda někdo, kdo nakupuje či prodává acetanhydry či jiné prekurzory, je eh, skutečně eh, legitimním subjektem v této souvislosti. A kromě toho, jak jste slyšeli už u předchozího bodu eh, pořadu dne, navrhuje se další změna u kometologie, u prováděcích předpisů, tedy podle Lisabonské smlouvy. To je tedy další změna u tohoto nařízení. Další změny, které možná jsou zde i další změny, které možná nebudu komentovat nyní, ale samozřejmě jsem připraven odpovědět na případné dotazy. Rád bych zmínil, že je zde ještě druhý návrh, který se týká prekurzoru drog, který se projednává nyní ve výboru INTA. To se týká eh, vnějšího obchodu s prekurzory drog. Tento návrh v komisi spadá pod eh, DG pro eh, zdanění a celní unii. Oba návrhy byly komisí přijaty paralelně a také rada k ním bude přistupovat zároveň. Obsah toho druhého návrhu eh, nesouvisí přímo s nyní projednávaným, se zde projednávaným návrhem, ale chtěl jsem to pouze uvést pro informace, protože by patrně bylo užitečné oba návrhy eh, zvládnout ve stejném časovém rámci. Děkuji, pane předsedo. A nyní paní Het jako naše zpravodajka. Přejete si předložit svůj názor, prosím. Uh, Děkuji, budu mluvit eh, švédsky, takže si nasaďte prosím sluchátka. Ja, jag kommer att hålla mig väldigt kort. Kommissionen har ju redovisat... Jag budu velice stručná. Komise již něco k návrhu řekla a já bych tedy nechtěla zacházet příliš do detailu. Jedná se o dohled a kontrolu nad prekurzory a na změnu, ke které má dojít v návrhu, o němž hovoříme, se jedná spíše o technické změny návrhu. E, jsou to tedy spíše body technické povahy, o které se zde jedná. Máme tady také přizpůsobení tohoto nařízení Lisabonské smlouvy, jak již na to upozornila komise. Další součástí tohoto návrhu je také přidání eh, anhydridu acetylu, acetylanhydridu. Komise už to řekla. Je důležité, aby tento acetylanhydrid se nedostal do nesprávných rukou. A v návrhu tedy je napsáno, že by to mělo být upraveno eh, akty přenesené pravomoci, ale jistě se o tom bude ještě na příštím trialogu diskutovat. Celkově se domnívám, že je to rozumný návrh, který komise předložila. Samozřejmě je tu ještě několik detailů, které je třeba prodiskutovat specifickým aspektem v mé zprávě. E, bude také záležitost nové databáze evropské a otázky přístupu k těmto datům, kdo k něm bude mít přístup a jak a to bude kontrolováno. Je důležité, aby i nad touto databankou byly přísné kontroly a aby členské státy zadávaly údaje o e, dovozech a také o dovozech těch prekurzorů, které se potom zneužívají pro výrobu drog. Dále komise navrhuje zavedení povyšení oznamování a také osvobození z tohoto oznamování pro mikropodniky. A Nakonec bych ráda řekla, že se velice těším na další spolupráci s komisí, ale také se stínovými zpravodajemi a se všemi ostatními poslanci, kteří o to budou mít zájem. A teď si ráda vyslechnu vaše připomínky. Děkuji vám, paní Head. Teď tedy dáme slovo stínovým zpravodajům. Pan Birke. Děkuji vám, pane předsedo. Zaprvé bych rád konstatoval, že je tomu bohužel tak, že protidrogová politika se ztrácí s přibývající měrou z úhlu pohledu evropské úrovně. A domnívám se, že návrh eh, k této diskuzi, kterou teď vedeme, čili změna nařízení eh, k označování prekurzorů a další krok tímto směrem znamená, že opět upřeme pohled na protidrogovou politiku Evropské unie. Skutečností je, že spotřeba drog neklesá, pouze se mění a roste. Proto je nezbytné abychom měli odpovídající předpisy, abychom je sledovali a přizpůsobovali je novým okolnostem. Tato změna nařízení by právě k tomu to účelu měla vést. A já navrhuji, vysloveně, podporuji vysloveně tento návrh komise, také podporuji paní zpravodajku v tom, že zejména tento acetylanhydrid se dostane také do seznamu pro konečné spotřebitele, protože právě v tomto rozdílu spočíval problém. Nepomohlo by nám, kdybychom měli podchycené pouze výrobce, kdybychom netušili, kolik tohoto prekurzoru potom mizí na cestě ke spotřebiteli a tato mezera může být právě vyplněna povinnosti oznamování odběratelů. Právem jste poukázala na to, že tento prekurzor stejně tak jako řada dalších prekurzorů eh, se pozitivně používá eh, například v počítačích ve farmaceutickém průmyslu prostě zákonným způsobem a potřebujeme tedy takové prekurzory. Ale tento prekurzor je také nezbytný pro výrobu heroinu. A <clears throat> abychom omezili spotřebu heroinu, a bojovali proti kriminalitě v této oblasti, je nezbytné učinit tento druhý krok a zavést povinnost konečného uživatele. Čili podporuji tento návrh a také podporuji eh, změnu povinnosti registrování a databázy, zřízení databáze pro prekurzory. Když srovnáme možnosti, která zkoumala a zvažovala Evropská komise, Zdá se mi tedy eh, tato možnost pátá jako ta nejpraktičtější, eh, přičemž eh, se také učinilo srovnání matematické a smysluplnost tady vychází, proto bych tady navrhl, abychom se postavili za tento návrh a podpořili skutečně tuto pátou alternativu, protože je to nejpragmatičtější řešení pro všechny dotyčné a povede to jistě k účinné kontrole. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní zpravodajce a za mou stranu má pevnou podporu, podporu i návrhy komise. Děkuji teď paní Keller. Thank you very much. Um, thanks also to the rapporteur. Um... Já chci poděkovat paní zpravodajce. Mám několik otázek na komisi týkající se tohoto návrhu. Hlavně by mě e, zajímalo, jak hodnotíte proporcionalitu celého návrhu, jak už říkal pan Pirker. Existuje řada podniků nebo lidí, kteří naprosto legitimně tyto látky využívají pro výrobu, ať už je to čehokoliv, ať už je to cokoliv naprosto legálně, takže by nás zajímalo, jestli víte, kolik podniků tím eh, touto povinností eh, registrace a licencování bude postiženo. Jestli to způsobí nějaké průtahy, protože budou muset čekat na schválení své registrace a tak dále. <clears throat> Takže by mohlo dojít k nárůstu počtu nevyřešených případů. A potom by mě zajímalo, jestli jste hodnotili dopady na uživatele heroinu jeden z největších problémů u uživatelů je v tom, že producenti to směšují také se škodlivými látkami a to potom se odráží na jejich zdraví, když dojde například ke kontaminaci s různými eh, toxickými látkami a proto by mě zajímalo, jestli máte nějaké hodnocení tohoto aspektu. <clears throat> A pak eh, ve vašem návrhu se zmiňujete o tom, že množství, které bylo zadrženo, výrazně pokleslo od roku 2008, ale neříkáte, o kolik došlo ke snížení toho zabaveného množství a také tady nejsou tady žádné důvody tohoto trendu. IDPS také předložil stanovisko, eh, ve kterém mají komentáře k tomuto návrhu a nás by eh, zajímalo, jak vy na to eh, reagujete? Jestli jsou to věci, které by měly být přímo upraveny v tomto návrhu a ne v přílohách? kde by bylo řečeno konkrétně, jaké údaje jsou potřebné, tak aby to nebyl otevřený seznam údajů, aby se vyloučily například citlivé údaje, které, což tady ještě explicitně pořád není. No potom tady je připomínka o v tom smyslu, že pořád není jasné, co eh, znamená kompetence a integrita žadatele. Jak budete hodnotit tyto pojmy? Kompetentnost a bezúhonost. Možná, že máte nějaký seznam sektorů, eh, ve kterých se tato látka používá. To si myslím, že by také byla zajímavá informace pro nás a pro naše další eh, rozhodování. Děkuji vám za pozornost. mimo mikrofon. Komise eh, odpoví na otázky a potom dáme slovo ještě zpravodajce na závěrečné zhrnutí. Děkuji, eh, pane eh, předsedo. Já chci nejprve poděkovat paní Het a panu Pirkerovi za obecně velmi eh, kladné vyjádření k, té, k tomuto návrhu a za jejich podporu k některým eh, z těch ustanovení a teď k těm konkrétním otázkám od paní Kele. My jsme skutečně věnovali hodně času hodnocení, no, zvažování proporcionality a dopadů těch různých možností, tak, aby jsme eh, zabránili odklonění těchto látek a porovnání se břemenem, které by mohlo vzniknout pro podniky. Máme k tomu velmi podrobné hodnocení dopadů. Co se týče těch čísel, která jste žádala, jsou to samozřejmě odhady. Podle nás to bude asi 2,5 tisíce podniků v celé Evropské unii, které budou eh, teď předmětem této nové registrace. A také by je potřeba mít na paměti, že to je jednorázové opatření. V okamžiku, kdy budou zaregistrovány, tak to nemusí <clears throat> nějak opakovat nebo dělat vícekrát. Samozřejmě pokud členský stát nebude chtít v určitých intervalech ověřovat eh, ty údaje v databázi. Co se týče <clears throat> uživatelů heroinu, to je samozřejmě velmi delikátní věc. My si uvědomujeme, že Přísun heroinu pochází je z mimo, eh, ze zemí mimo EU, tedy zejména z Afganistánu. A pokud se nám podaří zabránit odklonění určitého množství acetanhydridu v EU, tak eh, to pravděpodobně povede k tomu, že ten producent tam se bude snažit najít nějakou jinou cestu eh, přes Irán nebo Čínu. Takže nám zbývá v EU hlavně to, abychom eh, zabránili tomu, že ten prekurzor bude odkloněn tady a dostane se do Afganistánu. My doufáme jinak, že dopady toho budou pozitivní a jestli to bude úspěšné, to bude záležet na tom, do jaké míry ostatní státy eh, zpřísní svá, eh, svou kontrolu. A doufáme, že dodatečná opatření přijatá EU také povedou k Ehm, opatřením i v jiných potenciálně dodavatelských států. EU má bilaterální dohody eh, o prekursorech drog, například s Čínou, ale také s dalšími státy. Ta, to množství zabavených eh, prekursorů v EU pokleslo v poslední době. Ta čísla jsou také v tom hodnocení dopadů. V roce, a konkrétně v roce 2009 Toto množství kleslo na 33 tun, o rok později ještě na nižší číslo. <clears throat> Takže došlo k podstatnému eh, snížení a eh, je to pravděpodobně výsledkem naší spolupráce se členskými státy na lepší implementace stávající legislativy. Ten eh, vrchol zabavené, zabavených prekurzorů vyplýval z toho, že doš, ta spolupráce mezi orgány členských států a podniky asi nebyla až tak dobrá. Ty podniky nebyly až tak eh, informovány nebo nebyly až tak aktivní v odhalování těch látek. Takže lepší implementace nám pomohla vést k snížení množství zabavených látek a také k lepší spolupráci mezi orgány některých členských eh, zemí, které až do té doby eh, působily spíše izolovaně. EITB mm, nám poslalo své stanovisko e, v pátek. My v podstatě nemáme problém u většiny jejich připomínek. Můžeme je akceptovat. Zpravodajka se také e, zmiňovala v tom smyslu, že přijme jejich připomínky. My e, rádi se na to podíváme a pokusíme se to zohlednit v našem návrhu, všechny ty relevantní věci. Řada věcí v tom stanovisku se týká také toho, co probíhá na úrovni členských států. A i rada, která to stanovisko také dostala, se bude muset zabývat těmi připomínkami. Řada těch bodů také souvisí s nařízením, nařízeními v oblasti externího obchodu, takže tady spolupracujeme s naším oddělením pro celní věci a snažíme se tam zohlednit ty připomínky. A na závěr eh, jeden z bodů e DPS je, eh, jsou kritéria pro zamítnutí. Formulace, kterou my mám, navrhujeme, je stejná jako v tom současném nařízení o licencování, takže jsme v podstatě převzali text, který už Rada s parlamentem přijali jako možnost zamítnutí Eh, žádosti o licenci nebo registrace. Pokud budete mít eh, pocit, že je potřeba to zkonkretizovat nějakým jasnějším způsobem, tak to rádi zvážíme. Protože nám jde také o to, aby přijaté nařízení bylo plně v souladu s údaji, eh, tedy s ochranou osobních údajů. Keller, would you like to make a, an additional... Paní Keller, vy k tomu chcete ještě něco dodat? Poprosím stručně. Ano, jenom ještě e, otázku, možná je to uváděno už jinde, ale když už hovoříme o číslech, řekl jste o 33 tunách zabavených v roce 2009. Můžete nám pro představu říci, jaké procento celkového obchodu s acetanhydridem toto představuje? velmi malé procento a také objem obchodu s touto látkou je velmi malý. Eh, globální produkce je cirka 1 milion tun u acetanhydridu a v EU nemám, neznám z paměti všechna čísla, myslím, že v EU je to cirka polovina. Eh, většina eh, produkce se spotřebovává přímo v producenských zemích, které tuto látku přetvářejí v něco jiného a relativně malý podíl je poté obchodován mezi podniky a ještě další menší procento z toho poté eh, se zaceluje pro odklon na jiné účely. Takže eh, heroin z Afganistánu, myslím, celkem dělá nějakých 380-400 tun, což v porovnání s tím milionem, který jsem právě zmiňoval, ukazuje, že se skutečně snažíme zacílit jenom maličkatý zlomek celkové produkce. A ještě jednou, největší podíl produkce se spotřebává přímo v dané zemi, e, dále zbytek je obchodovan e, společnostmi a ještě menší e, podíl potom tohoto zbytku je zacelován obchodníky s drogami, či výrobce drog. Děkuji, paní Het. Poprosím vás, abyste se nasadili sluchátka, bude to švédsky. Okay. även skuggföredragande. Děkuji komisi a děkuji také stínovým zpravodajům za jejich připomínky, zejména eh, paní Kellerovou. Její připomínku jsem velice s velkým zájmem zaznamenala budu samozřejmě pokračovat v práci na tomto návrhu v nejbližších dvou týdnech pravděpodobně a pak, když stínoví zpravodajové budou mít další připomínky, prosím pěkně, co možná nejdříve mi je pošlete. Jinak počítáme s tím, že pozměňovací návrhy by byly předkládány do konce února a v našem výboru bychom mohli hlasovat v dubnu tak zhruba jsme si představovali harmonogram. Takže prosím pěkně, pošlete mi co nejdříve vaše připomínky, abychom mohli co nejdříve vypracovat definitivní verzi. Děkuji. Thank you. Thank you, Mrs. Head. Děkuji, paní Hed. Takže tím jsme vyčerpali tento bod, který se týká změny nařízení o prekluzorech drog. Tím se můžeme posunout dále k bodu 11 na čas. Jde o předložení výroční zprávy za rok 2012, výroční zprávy evropských soudních systémů CEPEJ, CPŠ, což je Evropská komise Rady Evropy pro efektivnost soudnictví. Vyslechneme si prezentaci v této věci od pana Jean-Paula Žána, který předsedá pracovní skupině v rámci SEPEŠ. Merci d'être venu. Nous remercions monsieur Jean-Paul Jean. Děkujeme panu Jean-Paul Jeanovi, že mezi nás přišel. Paní Dekuch, eh, i vy vítejte na prezentaci činnosti Evropské komise pro efektivnost soudnictví eh, v Evropě, tedy orgán Rady Evropy. Každé dva roky vypracováváte hodnotící zprávu, která hodnotí stav soudnictví prakticky ve všech státech Rady Evropy. Nejnovější zpráva je ze září 2000. 12 a popisuje situaci ve 46 státech, v což spadá celá 27 mimochodem. Dnes se tedy vyslechneme zpravodaje, zpravodaje a předsedu pracovní skupiny SEPEŠ, pana Žampula Žana. A poté proběhne diskuse. Máte slovo, pane. Děkuji, pane předsedo. Jsem tedy Jean-Paul Jean, jsem eh, generálním advokátem u kasačního soudu ve Francii a předsedám expertní skupině Rady Evropy, která vypracovává tuto eh, obroční hodnotící zprávu. Chci také představit paní Bokor, která se zastupuje Radu Evropy. Já jsem pouze neslavým, nezávislým exporte, expertem, který působí pro Radu Evropy. Takže eh, zastupně Rady Evropy. Dobrý den, dámy a pánové. Eh, děkujeme za to, že jste nás eh, pozvali zde do výboru LIPE. Jenom pár slov před prezentací pana Jean-Paula Žána eh, k obsahu zprávy. Dovolte, abych připomenula stručně a poskytla určité informace o SEPEŠ, tedy Evropské komisi, Evropské komise Rady Evropy pro efektivnost soudnictví, která vypracovala zprávu, které dnes budeme hovořit. Není to také poprvé, kdy máme tu čest prezentovat výsledky naší práce ve vašem výboru. Když jsme zde takto vystoupili, když jsme eh, začínali takto působit eh, cirka před 6 lety, téměř před 6 lety a děkujeme vám za důvěru, kterou v nás vkládáte. Evropská komise pro efektivnost soudnictví v roce 2012 slavila své desáté výročí. Byla založena výborem ministrů Rady Evropy v roce 2002 aby hledala konkrétní řešení využitelná všemi státy Rady Evropy, to znamená 47 státy, eh, na jedné straně s cílem eh, podpořit eh, zavádění efektivních, efektivních zavádění instrumentů Rady Evropy, pokud je organizaci soudnictví, tedy jde o určitý um, after sales service Rady Evropy pro tedy její právní normy. Dále je cílem dbát na to, aby veřejné politiky dobře zohledňovaly potřeby uživatelů justice. A konečně bylo cílem přispět k tomu, abychom odlehčili Evropskému soudu pro lidská práva tím, že členským státům eh, poskytneme eh, řešení ještě před eh, odvoláním k tomuto soudu, pokud je o tady článek 6, porušování článku 6 příslušné umluvy Rady Evropy. Eh, jsme jediným orgánem Rady Evropy, který hodnotí efektivnost soudnictví v členských státech a navrhuje konkrétní řešení, konkrétní nástroje pro zlepšení eh, působení veřejných služeb, veřejných orgánů v rámci soudnictví eh, pro dobro občanů. SEPEŠ tedy v rámci této činnosti každé dva roky podniká hodnocení soudních systémů v evropských státech a každodenního fungování justice v členských státech Rady Evropy. S tím, že cílem je poskytnout podrobný obrázek situace v evropském soudnictví, s tím, že zpráva obsahuje také srovnávací tabulky a grafy, uvidíte také v prezentaci pana Žána. To vše tedy pomáhá v každodenním fungování soudu, a naše zpráva také podtrhuje hlavní trendy v soudních systémech a především identifikuje problémy s cílem zlepšit situaci, zlepšit kvalitu, rovnost, efektivnost. této veřejné služby. Zároveň je naším cílem poskytnout pevný nástroj pro eh, zlepšení eh, znalostí o, o ostatních soudních systémech, a o tedy vzájemné porozumění a poznání mezi příslušníky právní profese. Dále eh, poskytujeme eh, kvalitativní a kvantitativní data, která jsou pravidelně schromažďována a jsou eh, zpracována stejným způsobem ve všech členských státech, tak abychom mohli pracovat se společnými indikátory, pokud je o kvalitu a funkčnost soudnictví v jednotlivých zemích, abychom také napomohli organizačním reformám, podpořili Eh, osvědčené postupy, eh, inovace, které zlepší efektivnost soudnictví. Cílem našeho hodnocení není eh, stanovit nějaký žebříček nejlepších soudních systémů v Evropě. To by z vědeckého hlediska bylo nevhodné. Naše činnost pouze umožňuje provést srovnání mezi členskými státy, které se považují za srovnatelné. Eh, jak vypadá celý proces? Zpráva se opírá o vědecky validovaný proces schromáštění, validace a analýzy údajů. Schromáždění údajů se opírá o informace předávané členskými státy za pomoci eh, specifického dotazníku, který obesíláme každé dva roky na Ministerstva spravedlnosti členských států. Všechny tyto odezvy z členských států jsou poté schromáštěny, eh, ověřeny a zaregistrovány do databáze, která nyní ščítá již více než 3 miliony údajů. Eh, jsou poté vědecky zpracovány, právnicky zanalýzovány experty SEPEŠ. Poté je vypracována zpráva, která obsahuje ty zmíněné srovnávací tabulky, analýzu a je představena také na plenárním zasedání SEPEŠ. Tato zpráva, eh, poslední tady se týká 46 členských států, všech eh, členských států Rady Evropy, kromě Lichtensteinska. A byla vydána v září 2012 a oficiálně představena na eh, schůze ministrů spravedlnosti Rady Evropy ve Vídni v minulém roce. V minulém roce. Pokud tolik tedy k obecnému rámci činnosti komise SEPEŠ a nyní dám slovo panu Jean-Paulu Žánově, který předsedá eh, pracovní skupině, která vede toto hodnocení. Eh, pan Žán s námi spolupracuje od eh, začátku této činnosti. Díky němu toto hodnocení existuje a zlepšuje se v každém kole. Takže náš expert vám představí trendy, které jsme byli schopni konstatovat díky této analýze. Prosím. Děkuji. takže já se pokusím vám představit některé velké trendy. My tady máme 450 stran eh, s třemi miliony údaje a já se pokusím vám představit ty nejevidentnější body, které jsou nejvýznamnější. 46 zemí, to je 800 milionů obyvatel. Ehm, protože, jak už bylo poznamenáno, mou sousedku Lichtenstein se ne, se nezúčastnila. Tato zpráva eh, srovnává nejrůznější prvky. Máme tady velice významnou část. Já jsem si vybral dvě stránky novin Le Monde, abyste viděli, jaké body zajímají státy a ministry financí a ministry spravedlnosti nejvíce. Tady vidíte rozpočet Eh, spravedlnosti eh, v potom případ vyjasněných případů v trestních zážitostech, v občanských zážitostech, systémy spravedlnosti, počet soudců na obyvatele a tak dále. Všechny základní údaje soudních systémů jsou integrovány v této zprávě a my se po každé pokoušíme soubor těchto údajů vylepšovat podél dvou os. Účinnost soudnictví a kvalita soudnictví soudnictví. Zajímáme se nejenom o tom, jak justice funguje, ale také, jaké a kolik prostředků se dává do vzdělávání, do komputerizace a jak v členských státech trvá řešení jednotlivých případů. Eh, máme tady také velice důležitý, domnívám se, že tato zpráva přináší velice důležité dopady a také eh, chci říct, že už to je vlastně čtvrtá zpráva, kterou jsme vypracovali. Eh, všechny údaje týkající se financování soudních systémů, přístup k spravedlnosti, Eh, užívání soudů, eh, nesoudní řízení případů, eh, státní nadvladní vzdělávání, státní zástupci vzdělávání a statut soudce, odměny, to vše je integrováno v každé zemi, aby se mohli srovnávat s další srovnatelnou zemí. A to bylo zásadním metodologickým postupem a k tomu se ještě vrátím. To, co by vás také mohlo zajímat, my nyní na Radě Evropy začínáme dívat se na tento bod. Máme v současné době eh, tedy zprávu o 46 států, eh, je tedy 47 členů eh, Rady Evropy, ale 46 z nich je zahrnuto v této zprávě a to je vlastně teď předpremiéra, kterou vám E, oznamuji. My tady máme poprvé také určité výsledky srovnávání 27 členských států Evropské unie a přidali jsme určité údaje o kandidátských státech, abychom věděli, kde, na jakém místě se nacházejí v oblasti justice. Tuto práci nyní tedy provozujeme na Radě Evropy a byl jsem požádán o to, abych spolupracoval s kolegyní a abych prezentoval také některé údaje. Možná, že bych začal jednou velkou, ten, jedním velkým trendem v celém komplexu všech států Rady Evropy. To, co je zajímavé, během období těch čtyř hodnocení každé dva roky, co je zásadním údajem, můžeme konstatovat, že veškeré členské státy Rady Evropy mají systém právní pomoci v trestních záležitostech, což nebylo před osmi lety. Máme tady tedy pokrok, ke kterému došlo, Eh,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 Eh, základní listiny lidských práv a všichni, kdo jsou objektem a trestního stíhání, mohou mít právní pomoc a to se mi zdá být zásadní záležitostí. Druhý údaj, který je důležitý v číslech, je navýšení počtu advokátů a samozřejmě zejména v zemích východní Evropy. Samozřejmě, že jsou i součástí Evropy, ale v těch východoevropských státech počet advokátů roste, čili právní pomoc plus počet advokátů, který roste, znamená, že eh, jejich eh, právní povědomí roste a to je pro nás zcela zásadní. Eh, paní Dekol již tady poznamenala, že jsme začali pro 46 zemí, ale bude to platit i pro 27 zemí. zemí. My nesrovnáváme nesrovnatelné. Nesrovnáváme Rusko eh, s Monakem, to by nemělo vůbec žádný smysl. Nesrovnáváme nějakou velice chudou zemi, jako například Albánii, s velice bohatou zemí, což by mohlo být Německo. To by také nemělo smysl, co se týče ADP či bohatství. Proto se snažíme srovnávat srovnávat srovnatelné. Uvidíte, že jsem se snažil srovnávat například země v eurozóně a země mimo eurozónu v oblasti spravedlnosti. Dám vám příklad, například země, kde, kde panuje common law jako Velká Británie, nemůže být srovnávána s Francií a Německem co do počtu soudců, protože oni mají e, jiný systém e, profesionálních soudců, čili nemůžeme srovnávat Spojené království s, Francem, a s Francií a Německem, protože 82 e, v Velké Británii soudí případy takzvaní neprofesionální soudci. Tady jsou tedy údaje Rady Evropy a mapa, kterou máme, kdy srovnáváme země co do počtu obyvatel a HDP na obyvatele. A máme tady tři údaje, které jsou velice důležité. Počet obyvatel, tedy HDP na obyvatelstva a hrubý roční plat. Máme tady 40 stran metodologie, já vás ušetřím toho metodologického přístupu, ale se srovnání se udává toto, to je těch 27 zemí Evropské unie a tady máme další země, kde jsme začali s tou srovnávací prací s Chorvatskem samozřejmě plus kandidátské státy, včetně Turecka, protože je zajímavé vidět jeho budoucnost. Můžeme tedy srovnávat soubor těchto zemí podle HDP a obyvatelstva a z toho vybrat ty srovnatelné země mezi sebou a udělat z toho diagramy. Tady máme diagram zemí Evropské unie a vidíte, jako, jaký význam mají země Francie, Německo a to tež se týká také úrovně HDP. První věc, co se týče těchto základních údajů, to je výše HDP a investice do spravedlnosti. Jaké jsou investice do justice? Tady máte tabulku, kterou máme v Radě Evropy. Je to tabulka, která tady srovnává těch 46 zemí a podává zprávu v euru na 100 obyvatel, kolik je e, eur na počet obyvatel. Vidíte, že Francie má 100 60,5, e, zatímco Portugalsko 64 a tak dále. Máme tady prostě ten e, v hrubý výpočet podle toho hrubého, měsíčně, hrubého ročního příjmu. Ale srovnávali jsme také další prvek, když tady hovoříme o rozpočtu justice. O čem vlastně mluvíme? Domnívám se, že tady musíme mít naprosto jasno, protože tady mohou být různé výklady. Když se hovoří o rozpočtu do justice v souvislosti s účinností soudu, hovoříme o eh, eh, rozpočtu soudů, státních zastupitelství a právní pomoci. To jsou ty tři sloupy, které, sloupce, které tady vidíte a tomu by se ve Francii říkalo vlastně sloupce soudní pomoci, soudního servisu. E, to znamená, nemusí to pokrývat veškeré soudní oblasti v každé země. Například ve Francii je vyloučen rozpočet pro vězenství z rozpočtu pro justici e, protože v celé řadě zemí e, jsou toto v rozpočtu pro soudnictví není, pro justici není zahrnuto. Čili právní pomoc, státní zastupitelství, soudy a Potom můžeme hledět na účinnost systému ve srovnáním s rozpočtem a jak může fungovat justice pro občany. O čem budu nyní hovořit? Je tedy rozpočet soudního servisu, státních zastupitelství a právní pomoci a pak uvidíme, jak to vypadá se vzděláváním soudců, státních zástupců, s jejich vzděláváním a s e, komputerizací. E, vidíte tady ta čísla, která jsou ve zprávě a možná, že je budu ještě publikovat za několik týdnů či měsíců. Nejprve 27 zemí a potom kandidáti. E, Tady v Evropské unii máte dva typy tabulek. Tady se rozlišuje mezi investicemi v rozpočtu a tato čísla mohou být velice důležitá v zemích eurozóny a mimo eurozónu, protože tyto údaje, připomínám, jsou údaje z roku 2010 a e, tady máme samozřejmě konvertibilitu eura z ledna 2011, to znamená, mohou tady být určité změny, protože například zlotý v Polsku podléhal změnám a e, byla tady řada změn i na jiné země. To znamená investice pro země euro, e, Nizozemsko, Španělsko, Německo, to, například Španělsko 80 euro, Francie 60,5 a tak dále. Dále ty země, které jsou v modrém sloupečku, eh, Samozřejmě eh, tady eh, to záleží na konvertibilitě, ale máme tady vždycky ty hrubé výdaje. A nyní reálný rozpočet věnovaný spravedlnosti, věnovaný justici investice v souvislosti s HDP. Vezmu tady jednoduchý příklad. Eh, Portugal nižší příjmy než Francie, ale přitom dává takřka stejné investice jako Francie, čili vynakládá dodatečné úsilí. Chudší země tedy investuje více, naopak Německo investuje stejně jako Německo, Nizozemsko poněkud méně, naopak Německo investuje 60 eh, až 90 a Německo investuje více než Francie, zatímco Francie zase méně než Španělsko, než Nizozemský v souvislosti s HDP. Samozřejmě vám nebudu zacházet do detailu těchto údajů. Když se podíváte na tu velkou kolonku, to jsou platy. Vidíte, že tady máme střed, průměr, eh, nedívejte se na všechno, dívejte se vždycky na vaše respektivní zemi. Máte tady i jiné údaje, které tady jsou, například eh, informatika, budovy, investice jdou i do budov Eh, na vzdělávání soudců, snažíme se eh, detailně postihovat každou jednotlivou oblast. A mezi tím vším jsme postihli také platy. Například platy soudců a státních zástupců. To je nesmírně důležité, protože některé státy Evropy na základě těchto údajů, například Azerbajdžán, zvýšily se platy soudců a státních zástupců a některé země snížily, jako například Portugalsko, protože došlo ke snížení investic do veškerých veřejných výdajů tak se snažili například přizpůsobit eh, platy. Vidíte tedy, jak tady eh, údaje, eh, které srovnáváme v hrubém a platy net nám umožní přehled. Ten, tento přehled nám také umožňuje, že například eh, máme v případě určitých zemí 4x7, 47 krát větší plat než průměrný plat obyvatelstva. To je tedy eh, zase další tabulka týkající se průměrného platu soudců a státních zástupců určité země mají důležitě vyšší platy, tři až čtyřikrát vyšší platy než průměrný plat v té které zemi. Samozřejmě, že soudce High Court ve Velké Británii eh, vydělává daleko více než průměrný eh, občan, protože jsou to vysoce vzdělaní úředníci. Tady eh, vidíte údaje, které měří investice do informačních systémů. toto prostředky, které jdou na ty nové informační technologie, protože například eh, by to mohlo mít vliv na zkrácení lhůt. A jde tedy o to, kolik rozpočtu jde na tyto moderní technologie, na, pro počítače, pro soudce, pro úředníky, pro zpracování textu a tak dále. A tady se to porovnává země od země. Takže hm, z toho vyplývá analýza o tom, kolik daná země dává na tyto účely, kolik, jaký je poměr počítačů eh, na soudce a jaké technologie jsou obecně k dispozici eh, ve všech zemích EU. A samozřejmě vy tuto zprávu všichni obdržíte, až bude eh, publikována. Toto je otázka, která je relativně delikátní. Tady jde o měření úsilí, eh, který vyvíjí eh, soudní systém a proto je potřeba porovnat. Ty prostředky vynaložené, čím výše je tady země na tomto grafu, tak tím je to bohatší země. Eh, země jako Lucembursko, Monako, Švýcarsko, ty jsou úplně nahoře, to je evidentní, a úplně dole jsou ty chudší a čím více je ještě ta země vpravo, tak tím více investuje do těchto technologií. Já se pokusím tady vám to ukázat konkrétně. No, ça fait Si, euh... Nevadí. Podívejte se na nějakou skupinu zemí, které tři debaty, které jsou tady uprostřed, Nizozemsko, Německo a tak dále. Rakousko, Francie, Finsko, to jsou pravděpodobně země, které jsou stejně bohaté. Čím více jsou napravo, tak tím více investují proporčně do toho svého soudního systému. Takže pokud se vydáte na státy, které mají podobné HDP, tak z nich ty, které investují nejvíce, jsou Nizozemsko, Německo, Švédsko, Belgie, Rakousko, Finsko, Francie to je ta hierarchie eh, mezi srovnatelnými zeměmi, takže tady nemůžeme porovnat úplně všechny země eh, dohromady. Je potřeba srovnat, porovnat srovnatelné se srovnatelným. Přístup ke spravedlnosti, to je také důležitá věc. Já už jsem eh, říkal, že to je jeden z těch trendů, o který my se velmi zajímáme. Je to absolutní priorita přístup ke spravedlnosti, také pro Evropský parlament, jak dobře vím. Tady je tabulka, která ukazuje státy Rady Evropy, Kolik tedy země investují do, eh, právní, do systému právní pomoci? Tady máte porovnání země, země po zemi. Vidíte, že jsou to ty anglosaské země, tedy eh, Anglie, eh, Severní Irsko, Irsko samotné, Wales, ale také Nizozemsko a Švédsko, které investují nejvíce zase v eurech, takže se to odvíjí od úrovně HDP. Tady jsme to zase přepočetli jenom pro státy, členské státy EU, abychom věděli, kolik tyto státy věnují na systém právní pomoci. A tady vidíte, že v eurech eh, země, které investují nejvíce, je Severní Irsko, Wales, Anglie, Švédsko, Irsko, Finsko, Dánsko. Vidíte tady ty konkrétní údaje. V Rakousku má třeba a teď je potřeba se podívat nejenom na to, jak se, eh, na co jdou eh, prostředky z toho rozpočtu, červeně ten sloupec ukazuje počet případů, které se řeší a ta šedá číslice eh, počítá celkový počet. Jde o to, jestli například tam, kde věnují hodně prostředků, tak to jde na několik málo případů, kde to všechno se z toho platí ti advokáti, kde ti eh, právní zástupci u soudu mají velké, vysoké mzdy, zatímco v jiných zemích, jako ve Francii, se řeší eh, celá řada občanského případů v rámci občanského práva, například rozvody, kdy také můžete požádat o právní pomoc, ale ti advokáti nedostávají až tolik peněz. A potom máte různé země, kde například se to používá u řady případů a kde jsou také advokáti dobře placeni, což je například Nizozemsko. A kde ty náklady na právní pomoc jsou obrovské. A to je předmětem diskuze teď, eh, tato reforma, která byla provedena, protože sice zajišťují hodně lidem přístup ke spravedlnosti, a současně také advokáti jsou jedni z nejlépe placených v celé Evropě. Tolik tedy několik příkladů. U této e, tabulky druhý finanční aspekt, který nám přijde důležitý, jsou příjmy soudního systému, protože to také ovlivňuje přístup ke spravedlnosti, jestli se to vyplatí, a jaké jsou poplatky. A v roce 2010 tady byly pouze dva státy, kde ty soudy byly zadarmo, to bylo Lucembursko a Francie. Francie v roce 2011 také zavedla poplatek, teď už tedy jenom Lucembursko, kdy ten přístup ke spravedlnosti je eh, zadarmo. Tam, kde eh, na to vynakládají nejvíce proporčně, je Rakousko, Malta, Srbsko. A my počítáme příjmy eh, soudnictví a porovnáváme to s investicemi, takže vidíte, že nejvíce to je u těchto míněných zemí. Teď bych vám chtěl ještě ukázat několik tabulek a několik příkladů Eh, které bychom také mohli zkoumat. Toto je počet zaměstnanců, například počet soudců, profesionálních soudců ve všech zemích. Je potřeba tady odlišovat situaci eh, ve Velké Británii, kde mají 3,6, ale jak už jsem říkal, eh, tito lajští soudci nejsou započítáváni do toho celkového počtu. V Německu je to 24,3, tam mají nejvíce profesionalizovaný systém soudci Francie, Itálie, Španělsko, tě mají asi 10 na 100 eh, 000 obyvatel. Eh, tam například ti, v těch komerčních případech ti rozhodčí soudci nejsou profesionální, nejsou počítaní mezi profesionální soudce. A potom mm, je to, jsou to také úředníci v systému soudnictví, zase přepočteno na počet obyvatel, eh, průměrný, průměrný údaj je přibližně 3 Eh, čím tmavší to je, tím více eh, tedy mají eh, těch zaměstnanců soudnictví a personálu pro, pomocného personálu pro soudce. Tady to zase máte celý přehled pro 27 členských států EU. Zeleně to počet soudců a šedě jsou to ty úředníci, soudní úředníci. Takže vidíte, že můžete porovnat ty státy, které mají nejvíce personálu na soudech, úplně nejvíc, to je Černá hora, Slovinsko. Chorvatsko a Srbsko, to jsou tedy eh, státy bývalé Jugoslávie, které mají nejvíce soudců, ale také nejvíce eh, úředníků na počet obyvatel, podobně je to na Polsku v České republice. A tady máte poměr soudců a úředníků Eh, už nebudu v tom eh, dále pokračovat, samozřejmě, pokud budete mít otázky, na to odpovím. Tady eh, je počet státních zástupců, tady zase rozlišujeme ty, kteří mají na starosti co? počet státních zastupitelství, nejvíce jich je v Německu nebo ve Švédsku, ale musíme to porovnat s aktivitami státních zastupitelství. se rozlišují ty systémy, eh, které spíše se odvějí od žalob a ty, které se spíše odvějí od eh, veřejných eh, zastupitelů. Tady máme země, kde vidíte, že všichni státní zástupci mají pravomoc žalovat, zatímco při výkonu trestu je tady pouze několik zemí, které Eh, mají tuto výsadu pro státní zastupitelství, což znamená, že například ve Francii státní zastupitel má hodně práce, je jich málo, protože mají celou řadu úkolů. A teď bych vám chtěl ustrovat, eh, co je také podle mě zajímá, to je ten eh, takzvaný skleněný strop, tedy jaký je poměr žen, které pracují v soudnictví a jaké, jaká místa tady zastávají. To je poprvé, kdy něco takového zkoumáme. Je to rozděleno tedy podle pohlaví, je to taková genderová studie. Šedou barvou jsou, je to počet soudkyň a zeleně eh, je to počet soudců mužů. Vpravo eh, vidíte státy, jako je Slovensko, Lotyšsko, Rumunsko, které mají nejvíce eh, soudkyň z toho celkového počtu soudců. A tam, kde je jich nejméně, tak to je Skotsko, Wales, Anglie, Irsko, to je, jsou ty státy common law, kde počet mužů soudců je tedy přibližně 80% z toho celkového počtu. Což asi vrhá světlo na to, jak probíhá nábor nebo zaměstnávání těchto zám, když to porovnáme z země, jako je Francie, Rakousko, kde to je přibližně 50 je tedy panuje rovnováha v tom systému soudnictví a ten trend je spíše k najímání žen. V těchto zemích, například ve Francii, 75% nových soudců jsou ženy. To jsou tedy ty údaje, které říkají, že ženy jsou spíše na těch spodních eh, nebo méně mm, významných místech, zatímco muži jsou spíše nahoře. A tady to máme v porovnání s počtem soudů. Eh, bílou čarou máme eh, předsedkyně soudů, takže vidíte, že pouze v Řecku, v Polsku, v Chorvatsku, v Rumunsku, v Bulharsku ženy jsou četnější na postech předsedů soudu první instance, předsedkyní tedy soudu první instance. Pouze pět zemí ze 27 EU má častěji ženy než muže, jakožto předsedkyně soudu první instance. To mi připadá zajímavý údaj. Eh, nechtěl jsem eh, prezentovat stejné údaje i také pro odvolací soudy, kasační soud a podobně. Eh, dám pouze příklad nyní pro státní zástupce, tam je to ještě horší, to znamená, máme ještě více mužů než žen ve funkci státních zástupců a ještě méně žen na odpovědných funkcích v rámci státních zastupitelství. Nyní advokacie. Tady je ten trend, který jsem představil před chvílí. Tady to vidíme znázorněné graficky a to je zajímavé u evropských eh, soudních systémů, že nyní můžeme srovnávat vlastně eh, tři cykly, eh, údaj z roku 2006, 2008 a 2010. A je-li patrný nějaký trend, pak je to zvyšování počtu advokátů, zejména v zemích východní Evropy. Tím jsem, chtěl, tím jsem začínal, abych ukázal rozvíjení právního státu ve všech zemích. Vycházíme tedy z údajů za ty tři cykly a tady vidíme, že tady vidíme, které země mají nejvíce advokátů na obyvatele. Patří k nim eh, v tou nejtemnější barvou více jak 300, to jsou země jihu Evropy, čtyři země, které mají nejvíce advokátů na obyvatele, to je Řecko, Portugalsko, Itálie, Španělsko, také Malta – fungování soudnictví eh, také někde dává advokátům mnoho eh, pravomocí v oblasti zejména občanského práva. Eh, my tady máme poměry, pokud je o dálku, dobré rozhodnutí a tak dále. Takže to jsou poměry, které nám připadají velmi zajímavé pro srovnání. A provedli jsme tedy tuto studii. Tady máme eh, ten poměr eh, počtu advokátů a, profesor, a soudců. Tedy je to poměr, advoká, poměr advokátů na profesionálního soudce. Tam, kde máme nejvíce advokátů, to samozřejmě ve Velké Británii, to bychom čekali, ale hned po Británii je to Itálie, Španělsko, Řecko a Albánie. Myslím, že tento poměr eh, svědčí o vytíženosti soudců také. Eh, nyní, než se pustíme do diskuse, už za pět minut skončím, ještě se dotknu efektivnosti a kvality eh, soudnictví, tedy analýza input, output, jaké prvky můžeme analyzovat. Prvním z nich máme zde soudní mapu, proběhla řada reform v nejrůznějších zemích. Otázkou je, zda je hodně soudů na obyvatele soudu, tedy v geografickém slova smyslu. Tady eh, zaznamenáváme velké rozdíly mezi zeměmi, samozřejmě to závisí na demografii, eh, na rozloze země, není možné srovnat Francii a Nizozemsko, to je zjevné, ale je patrný trend k snižování počtu soudů eh, ve jménu větší efektivnosti. To například v zemích východní Evropy. Naopak v zemích západní Evropy tím, jak se rozvíjí právní stát, je spíše tendence vracet soudy eh, do blízkosti občana. Tady vidíme eh, míru využívání informatiky v soudnictví. Čím tmavší barvou je země, tím je tam vyšší eh, míra informatizovanosti v soudnictví a velké efektivnosti těchto systémů. Například trestní eh, věci můžeme sledovat ve videokonferenci, což nám připadá velmi zajímavé hlediska snižování nákladů na soudnictví. Eh, Všechny země uvedené modře mají eh, možnost videokonferencí v soudnictví. To je velmi zajímavé. Také, co velmi zajímá, jak vím, Evropský parlament i Radu Evropy, je rozvoj mediace, tedy zprostředkování v občanských a v obchodních věcech ale jsou obrovské rozdíly mezi zeměmi eh, v systémech mediace, protože ne každý tím pojmem myslí totež. Někdy jde o systém vedený přes soudce, někde mimo soudní, eh, někde je nařízená soudem, někde je zdarma, někde je placena a tak dále. Takže jsou zde velké rozdíly eh, v organizaci tohoto systému. Dále jsou zde dva indikátory, které nám umožňují poměřovat efektivnost soudnictví. Jde o mezinárodní indikátory a toto sledujeme nyní tedy na úrovni jednotlivých eh, států a také jednotlivých soudů. Jde o clearance rate a disposition time. Clearance rate eh, představuje míru efektivnosti soudu, to znamená počet vyřízených případů každý rok oproti počtu přijatých případů. Jakmile tento poměr je nad stovkou nebo blízký stovce, znamená to, že v systému je dobrá obnova. Eh, je to zajímavé. Disposition time poté analyzuje počet eh, případů a v jaké lhůtě každý soudce vyřizuje eh, registrované případy. Vezmeme si konkrétní příklad, vezmeme si občanské a obchodní věci, žalobou či bez. Eh, a vidíme z hlediska lhůt, jak to vypadá pro jednotlivé země u soudních sporů, tady kde je žaloba. Eh, vidíte situaci u zemí východní Evropy, kromě Ruska, kde se to počítá jinak, tam tedy eh, na východě Evropy jsou lhuty delší. Abych se vrátil nyní do Evropské unie, máme údaje za jednotlivé země pro eh, žaloby i pro i věci bez žaloby. Itálie oproti očekávání, má ten výsledek oproti očekávání. Proč? Protože v roce 2010 tam bylo hodně naschromážených případů ale v roce 2010 Itálie zavedla e, určité zjednodušení, které umožnilo vyřídit celou řadu e, případů, jinak samozřejmě italské soudnictví není dobré, pomalé, ale za rok 2010 tedy e, byla zavedena tato novinka, tato racionalizace. Dále rozvody, které jsou sporné, kde se tedy vede kontradiktorní soudní řízení. Vidíme, kde nejvyšší počet soudů na, soudců na tyto věci, to v Itálii. A potřebujeme eh, ovšem eh, více jak 500 dní na vyřízení rozvodu v Itálii. Takže tolik tedy eh, některé konkrétní příklady pro diskusy těch konkrétních příkladů je tam celá řada, ale samozřejmě ta studie má 450 stran, s tím, že tedy um, naším cílem bylo poskytnout eh, využitelné indikátory, poskytnout konkrétní srovnání za země. A co bude, myslím, vás konkrétně zajímat, je, že si můžete vytáhnout eh, z této studie eh, údaje za země 27 plus kandidátské země do EU. Děkuji mnohokrát, pane žáne. Děkujeme za tuto vynikající prezentaci, byla opravdu skvělá. Byla samozřejmě o něco delší, než bývají prezentace v našem výboru, ale stálo to za to. Eh, vaše prezentace byla velmi eh, hloubková, podrobná a především důležitá. Zbylý čas eh, tedy bude vyhrazen eh, otázkám eh, členů našeho výboru. I mě sama jakožto předsedy, já jsem zde pověřen v rámci našeho výboru stokholmskou zprávou, která se týká prostoru svobody, rovnosti a spravedlnosti. A já bych tedy poprosil ehm, o cd o digitální podobu této vaší zprávy, protože opravdu je to obrovské množství nesmírně zajímavých informací, které se, myslím, zaslouží, abychom se k ním vraceli, zamýšleli se nad nimi. I následně. A zajímalo by mne, zase domníváte, že je vhodné, aby přímo Evropská komise eh, vypracovávala nebo se zabývala těmi scoreboardy eh, v soudnictví, aby tedy prováděla analýzu údajů, výkonnosti, fungování soudních systémů 27. V tomto roce již tedy 28. Jakožto doplnění analýzy, kterou vypracovává váš tým v rámci Rady Evropy. Eh, nyní dám slovo dvěma našim členům, kteří o něj požádali. Začneme paní Sipel. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem bohužel ještě neměla příležitost Dobře, já ráda počkám. Ok, Ich hatte leider noch kein... Já jsem bohužel ještě neměla příležitost intenzivně si pročíst zprávu a proto velice děkuji za podrobné představení této zprávy. E, my jsme v minulosti pro naše diskuse a pro směrnice, o níž diskutujeme, vždy nalézali velice cené informace o justičních systémech v různých zemích, ale já bych se ráda zeptala ještě ke čtyřem záležitostem na něco. Vy jste hovořil o právní pomoci, která teď existuje ve všech členských státech. Vysvětlil se také určitá čísla. A mě by ještě jednou zajímalo, zda existují větší rozdíly v otázce toho zda a za jakých okolností eh, mohu skutečně požádat o tuto právní pomoc. Závisí to na mém příjmům, eh, závisí to na mém podnětu, jsou tady nějaká pravidla Další otázka. Vzdělávání soudců. I k tomu jste něco řekl, i k nákladům, které vydávají jednotlivé země na školení soudců. I tady bych ráda věděla, zda existují rozdíly ve školení čestných eh, soudců, čili soudců, kteří to mají jako neplacenou funkci a zda určitá školení jsou povinná zda je koordinované toto vzdělávání soudců či nikoliv. A potom ještě otázka k investicím do výpočetní techniky. Tady existují nejrůznější systémy, ten trestního občanského práva. Máte informace o tom, do jaké míry v těchto různých oblastech také dochází k různým investicím do moderních forem komunikace. A poslední bod velice podrobně jste líčil čísla, co se týče počtu soudců a dalších zaměstnanců. A tady bych ráda věděla, zda počet zaměstnanců v justičním systému praví také něco je vypovídající co do kvality systému. Zda tedy eh, tam, kde soudy mají více zaměstnanců, jsou kratší lhůty k vyřízení, zda tam občané mají snadnější přístup k soudům, zda se se vůbec zaobírali těmito záležitostmi. Doufám, že budete moci odpovědět. Děkuji. Now, Mr. Bronx, your turn. Pan Bronx. Děkuji, já se omlouvám, že jsem dorazil pozdě, byl jsem na zasedání jiného výboru, takže možná jste to říkal a já jsem tady zrovna nebyl. Máte nějaké srovnání počtem trestních stíhání? Ne na počet obyvatel, ale řekněme na 100 tisíc obyvatel. Jestli tedy eh, máme nějaký, eh, nějakou analýzu, která by nám řekla, že některé státy eh, mají Eh, větší náchylnost stíhat eh, mm, určité případy, možná proto, že mají větší zločinnost, ale spíše možná proto, že eh, je to jednodušší. A potom se chci také zeptat na počet občanskoprávních žalob zase na 100 000 obyvatel, jestli jsou tady některé státy, kde se lidé více mezi sebou soudí. Zmiňoval jste se také o mediaci. Já to chápu jako jeden z těch případů alternativního řešení sporu, ale někde se to eh, týká občanskoprávních eh, žalob. Myslíte si, že je možné nahradit tyto občanskoprávní žaloby právě eh, mediací, že je tedy možné ušetřit na spravedlnosti a přitom zajistit stejnou kvalitu? Zkusím se odpovědět velice rychle na všechny otázky. Pane předsedo, ano, co se týče internetových stránek CPŠ, tam máte všechna data přístupná, veškeré údaje a potom veškeré odpovědi ověřené, validované každou zemí v PDF formátu. Za druhé, samozřejmě pracujeme také s univerzitními výzkumníky nad určitými bodovými prácemi, ale snažíme se udržet kontrolu nad metodologií údajů, protože to je tucet prací pro validaci údajů a potřebujeme, aby tyto údaje byly skutečně eh, dodávány co nejrychleji, aby mohly být validovány, hodnoceny. A proto my jsme vlastně garanty této kvality. A nyní odpověď pro eh, paní poslankyni. Eh, k prvnímu bodu. Ano, Existují velice významné rozdíly eh, v zprávě, to máte všechno detailně podle zemí, eh, zda eh, soudci přispívají. Tam jsou naprosto detailní informace, já vám nebudu tady dávat globální odpověď i o těch za druhé školení, to je úplně to tež. My tady rozlišujeme mezi základním, zásadním vzděláváním a potom E, dodatečným vzděláváním. Tam jsou otázky velice precizní všechno tam najdete. A na konci každého velkého tématu máme otevřené otázky, kde země popisují své systémy. Třetí bod, investice do nových technologií. Máme tady tři rozlišované úrovně. E, přímo do ekipu soudců a zaměstnanců do legálního mm, základu. Tam najdete zase opět všechny detaily a vaše čtvrtá otázka, eh, která je velice velice příhodná. Nikoliv nejsou to soudní systémy, ty, které mají nejvíce personálu, které by byly nejúčinnější a fungovaly nejlépe. E, některé systémy jsou velice byrokratické, mají hodně personálu a nejsou to ty země, které investují nejvíc, které by měly nejlepší výsledky. Eh, mohl bych vám dát eh, příklady z Evropské unie, ale nechci stigmatizovat žádnou zemi. Hmm a abych odpověděl eh, panu poslanci Bronxovi, eh, ano, co se týče údajů o trestním stíhání, máme velice komplexní údaje, protože se nacházíme v nejrůznějších soudních systémech a nemáme stejné trestní kategorie, eh, protože tady máme knihu v Evropské unii, kde se rozlišuje mezi závažnými a méně závažnými trestnými činy. A uh, Eh, máme tedy veškeré údaje a dáváme zase srovnání na 100 obyvatel na kategorii trestného a povahy trestného činu. Eh, potom například v Německu je celá řada administrativního řešení eh, trestních záležitostí. Je to tam všechno uvedeno ale lze to všechno srovnávat. A my jsme velice pro systém mediace alternativního řešení Sporu Velice ho podporujeme a chceme ho skutečně propagovat ve všech státech, aby se snažili rozvíjet tento mediační systém, ale tyto systémy mediační se také liší země od země. Ehm, my jsme pracovali na tom, abychom dodali komisi scoreboard eh, ve zprávě o růstu na vyžádání komise. Ano, co se týče vaší první otázky, my jsme začali spolupracovat minulého roku s Evropskou komisí CPŽ a Evropská komise, abychom využili tyto údaje ve studii týkající se dopadu soudních systémů na finanční situaci v jednotlivých státech. Je to první zpráva, která byla vypracována. E, začali jsme spolupracovat, jistě v tom budeme pokračovat ale teď eh, prostě hodnotíme, jak co nejlépe tuto práci budeme koordinovat. A Evropská komise sleduje pozorovatelem všech našich prací. Oh, Já vám děkuji, pane Žáne, paní Deko, Dekor, za mm, vaši práci, za vaši prezentaci, za to, co jste odvedli v rámci vaší pracovní skupině. Také vám děkuji za kvalitu vaší prezentace, protože to pro nás bude velmi užitečný nástroj a promítne se to do práce našeho výboru, protože nám to poskytuje přehled o tom, jestli dochází ke zlepšování eh, soudních systémů a soudní ochrany eh, ve členských státech EU. Takže ještě jednou vám děkuji a my budeme pokračovat ve tři hodiny odpoledne.